Než zahájím dnešní zasedání, tak vám chci připomenout, že dnešní zasedání bude streamováno a e, časové e, zadání je čistě indikativní a může být ještě pozměněno a dánština e, bohužel bude pouze pa pasivní, to znamená, můžete mluvit dánsky, ale nikoli poslouchat. Dámy a pánové, ve úterý jsme měli první výměnu názorů výborů o celé sadě čtyř eh, zpráv zabývajících se umělou inteligencí a také o zprávě o digitálních službách. Chtěl bych také připomenout, že náš výbor pro eh, právní záležitosti zahájil svou práci o umělé inteligenci a etickém rámci, eh, také o režimu občanské odpovědnosti a také práv duševního vlastnictví a eh, také otázek státní svrchovanosti a otázkách soukromého mezinárodního práva a také jeho využití v občanské vojenském a vojenském použití. Také jsme zahájili diskuse o zákonu o digitálních službách. Tady chceme přizpůsobit obchodní a e, občanské e, právo e, pro komerční subjekty, které působí online. Na straně komise včera byla zveřejněna důležitá zpráva, respektive důležité dokumenty a sice sdělení, které formuje evropskou digitální budoucnost a byla kniha o umělé inteligenci. A to zahrnuje také iniciativy a návrhy týkající se různých eh, předmětů v rámci kompetence našeho výboru se tím eh, hodláme zabývat a eh, proto máme dnes to potěšení přivítat zde komisaře pro mezinárodní pro vnitřní trh, pana Thierry Bretona, komisaře pro justici, pana Didier Reindersa, kteří představí názory komise. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, členové výboru Jury. E, těší mne, že mohu dnes dopoledne být s vámi a spolu s mým kolegou vám představit ten digitální balíček, Eh, v rámci sdělení. Co se týče souboru iniciativ, o kterých jsme vydali prohlášení včera, zejména v souvislosti s umělou inteligencí, strategie údajů, jakož i budoucí mm, akt o digitální eh, Eh, o digitálních záležitostech, tady v tom komise hraje velice významnou roli. Technologie digitální je samozřejmě nesmírně významná pro celou Evropskou unii a musí sloužit občanům za respektování všech evropských hodnot eh, Občané Evropské unie musí mít možnost um, žít svůj život v rámci digitální technologie svobodně a samozřejmě v bezpečnosti. Potřebujeme tudíž eh, určitý rámec, který umožní tento vývoj, transformaci, sdílení údajů, dat, ale v tomto digitálním kontextu jistě vstupujeme do mm, konkurence a proto eh, musíme tuto oblast rozvíjet. Eh, a protože váš výbor, pane předsedo, se zaobírá touto tematikou, jistě bude nesmírně zajímavé pro vás, když vám představíme tento balíček, jak už říkám, za zohlednění eh, hospodářské soutěže a respektování základních hodnot Evropské unie. Samozřejmě probíhaly konzultace a poběží i dále. V příštích měsících tyto konzultace jsou otevřené a my z Didie si slibujeme mnoho od diskusí i s vaším výborem, a abychom si společně mohli vyměňovat naše názory. Je to významný prvek. Je velmi citlivý Eh, pro většinu našich občanů. Eh, a já si tedy uvědomuji, eh, jak významná je tato technologie pro hospodářskou soutěž, ale, a to zdůrazňuji, pro naše všechny občany za respektování a zachování všech základních práv. Když se podíváme na Bílou knihu, mm, ta se točí kolem tří základních slov. Rovnováha, excelence a samozřejmě důvěra všichni si uvědomují tu skutečnost, že umělá inteligence eh, může přispět ke zlepšení, zejména ve zvyšování kvality našeho života, ale také při pomoci rozhodování například v oblasti medicíny, prostě v mnoha oblastech. Tato technologie, a, a to očekáváme, Mm, bude také znamenat potenciální zneužití a určitou ztrátu kontroly eh, pro naše občany a může to znamenat, že může tedy znamenat určitá rizika, která souvisejí se základními právy. Já sdílím tyto obavy, eh, protože chceme, aby se rozvíjela umělá inteligence, ale musíme si uvědomit, že tady jsou oprávněné obavy a ty musíme zohlednit v našem rozhodování. Excelence Excelence nemůže fungovat bez odpovědnost, eh, bez důvěry, promiňte. A to je tato rovnováha, která může zajistit náš úspěch. Proto na jedné straně předkládáme naprosto jasné návrhy, jak zlepšit evropskou hospodářskou soutěž a podporu také výzkumu, eh, vývoj, rozvoj kompetencí, investice Mm, a průmysl. A také se jedná o vytváření důvěry při používání digitální technologie za zohlednění pravidel, která je třeba dodržovat, e, protože to bude mít vážný dopad na každodenní život našich občanů. E, pravidla už tady existují, co se týče ochrany spotřebitelů, soukromého života, e, boj proti nelegální soutěži Eh, třeba, že některé, některá rozhodnutí budou muset být přizpůsobeny algoritmům, eh, které budou integrovány přímo do mm, příslušných produktů. Pro budoucnost my doporučujeme určitou úpravu eh, s tou novinkou, že budeme hodnotit riziko příslušných sektorů a aplikace v souvislosti s tím, jaká rizika by mohla znamenat. To znamená rizikové kategorie, algoritmy v rámci umělé inteligence a další rizika. Jak rozhodovat o těchto rizicích? To je samozřejmě, jak už jsem řekl, téma, o kterém budeme diskutovat a navrhují se tady kritéria pro určování toho, jaké aplikace znamenají tyto nej, tato největší rizika, například eh, rozeznávání obličejů, o tom se také hovoří. Eh, tyto aplikace, které znamená, eh, potom jsou to aplikace, která znamenají slabší riziko systému ne povinného označování. Je třeba samozřejmě uvědomit si, co se skrývá za příslušnými daty, kde byla vytvořena a zda byla dodržena příslušná pravidla. A to je takový celý řetězec, jak si jistě uvědomujete, a to bude předmět diskusí, které povedeme společně, abychom našli společnou odpověď, abychom respektovali etiku a základní práva. Systém umělé inteligence, už jsem to řekl, se stále vyvíjí a my musíme hledět na specifická údaje pro determinované aplikace. Je to tedy celý řetěz, eh, který musíme analyzovat a bychom si uvědomili veškerá rizika, která můžou s těmito daty souviset, samozřejmě za respektování základních práv a za respektování eh, respektivních předpisů na ochranu osobních údajů. A to chceme všechno diskutovat společně. A je třeba uskutečně eh, prosadit také obligaci, čili povinnost eh, pro možnost kontroly údajů v rámci citlivosti toho, kterého tématu ehm, v příslušném řetězce bude tady eh, velice přísná certifikace, kterou máme také pro potenciálně nebezpečné produkty, například hračky pro děti a tak dále. A v rámci konzultací chceme vytvořit systém, který ostatně už znáte, který navrhujeme transponovat, eh, jak už jsem řekl, který aplikujeme na produkty, které obsahují produ- mm, elementy umělé inteligence. A samozřejmě eh, je třeba také provádět příslušné a Didier vám o tom v zápětí něco poví. Eh, je třeba aplikovat toto na všechny systémy, nezávisle na tom, odkud budou pocházet. Můžeme si představit, že tady budeme mít systém vysokého rizika, protože byl rozvinut za hranicemi Evropy. No a nakonec já se snažím dělat prostě rovnováhu mezi mou rychlostí a dobou, kterou mám k dispozici. A je třeba zohlednit aspekty umělé inteligence, o kterých se teď hodně diskutuje, a to je rozeznávání obličejů. Teď se nacházíme v situaci, která je trochu jasnější, co se týče biometrického rozeznávání na dálku. to je v rámci nařízení o ochraně osobních údajů, které již představuje rámec pro tuto otázku. E, tato, pro tuto aplikaci je významné, že se nemůžeme uspokojit pouhým e, pozorováním. Je důležité, aby v budoucnosti byla vypracována dodatečná pravidla, která jistě e, vzniknou na základě diskusí otevřených, které povedeme. Eh, každopádně počítáme s tím, že s vámi si budeme moci vyměňovat názory, opakuji, k této bílé knize a budeme reflektovat také o nezbytných legislativních aktech, které budou muset následovat. A Didier vám samozřejmě eh, také něco řekne zase ze svého pohledu v rámci jeho portfolia. A teď strategie. Rád bych znovu zdůraznil význam být strategicky koherentní, co se týče údajů v Evropské unie, které nemohou být odpojeny od ehm, zohlednění aspektu umělé inteligence. Už jsme došli k podstatnému pokroku v Evropě eh, s GDPR. Některé eh, země no, už o tom reflektují a musíme si uvědomit, že prostě z těch prvních aplikací musíme také vyvodit důsledky. Já vím, že mnozí z vás byli mobilizováni v rámci GDPR. A myslím si, že toto znamenalo velkou přidanou hodnotu pro Evropu. Eh, I pro ty údaje, které vznikají mimo naše hranice. Co se týče osobních údajů, strategie chce osvobodit potenciál průmyslových údajů v rámci posílení jednotného trhu. Eh, očekáváme tedy význam na data v oblasti průmyslu. Když říkáme průmysl, to samozřejmě, eh, samozřejmě znamená řetězec podniků a průmyslových odvětví. A mm, odaje B2B a také veřejné údaje, údaje veřejnosti. Mm, to mm, budou tedy velice významná data, která budou dána k dispozici eh, podnikům, malým a středně velkým podnikům, startupům, aby vytvářeli přidanou hodnotu, eh, zcela jasně tak pro zlepšení fungování státu i v rámci využívání těchto dat ve spolupráci s veřejností. Eh, a Eh, samozřejmě je třeba při vytváření těchto dat eh, také specifikovat příslušné odvětvové algoritmy, které umožní určitý pokrok. Pakliže skutečně Evropa se chce stát lídrem i v této oblasti za zachování také bezpečnosti, tak pro průmyslové údaje B2B. Tady na to se teď musíme soustředit a snažíme se to organizovat, abychom neprošvihli tuto vlnu. Mm, abychom rozvíjeli příslušné technologie, a Evropská komise také hodlá investovat do rozvíjení příslušných platform. To je naprosto zásadní, tato strategie. Bude to znamenat hodně práce na základě samozřejmě evropské legislativy a za zohlednění základních hodnot a znovu zdůrazňuji za zachování příslušných předpisů na ochranu soukromých údajů. A máme mm, samozřejmě tady eh, velký zájem o tom, na tom, co se teď bude dít. A poslední slovo k platformám, což je významná téma. Tato platforma se také samozřejmě vztahuje na osobní údaje. Já tady z toho udělám eh, jenom takové rezumé, protože můj kolega jistě k tomu něco řekne. Eh, tyto platformy se musí adaptovat Evropě a evropským pravidlům a ne naopak, že? A eh, tuto otázku samozřejmě budeme diskutovat v následujících dnech. Samozřejmě chování platform, už jsme o tom hovořili, v rámci boje proti terorismu. A nelze zapomínat také na unilaterální závazky, eh, které mohou platformy mm, znamenat pro určité podniky a to bude souviset s novými pravidly, která navrhujeme v novém aktu o digitálních službách kde bude jasně definována odpovědnost platform za obsah, který zveřejňují. Také hovoříme o možnosti posílené reglementace. V současné době mm, se snažíme eh, v těch sděleních zdůraznit a odpovědnost platform a eh, eh, Samozřejmě to souvisí s fungováním jednotného trhu. A co se týče budoucího rozpočtu finančního rámce, o tom se bude dnes diskutovat na summitu, to znamená velice vážné téma pro digitální Evropu a její propojení. Samozřejmě tato Evropa musí být na výši svých ambicí související s umělou inteligencí, s kyberbezpečností, eh, nějaké super kalkulátory, které budou nezbytné pro umělou inteligenci za zachování etického kodexu, rozvíjení digitálních kompetencí, to vše bude naprosto zásadní a proto je nezbytné, aby k tomu také existovaly příslušné fondy. Eh, tady samozřejmě chci také hovořit o naší digitální svrchovanosti, abychom se stali stali lídrem v této oblasti. Děkuji za to, že jste nás pozvali a dám slovo mému kolegovi. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Bretone a nyní má slovo váš kolega. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Kolego, komisaři, my budeme společně spolupracovat s tímto výborem a já vám, vážení poslanci, děkuji za to, že jste eh, zorganizovali toto mimořádné zasedání proto, abyste se setkali s komisařem Bretonem a mě eh, vlastně předvečer eh, toho, kdy se na samitu má schvalovat Bílá kniha umělé inteligenci a digitální balíček. Toto je výsledek kolegiální práce, na kterém jsme pracovali kolega Breton a já, za mm, samozřejmě spolupráce našich respektivních služeb a oddělení musíme, mám a sledujeme konec konců společný cíl pro to, aby Evropa se stala lídrem eh, v digitální oblasti za absolutního zaručení to, co je naprosto klíčové a na co dbáme a sace důvěru všech zúčastněných stran když chceme být lídrem, je třeba samozřejmě udělat něco pro tuto důvěru. Jak to budeme dělat, o tom hovořil kolega v rámci už eh, GDPR. Je třeba, abychom zvolili evropský přístup, který bude zaručovat základně lidská práva v rámci ochrany údajů a to musí platit i pro umělou inteligenci. A to se týká celého souboru všech, pardon, v naší společnosti, a proto je třeba rozvíjet odpovídající politice. Portfolio, které mi směřila předsedkyně komise, znamená, že musím zabezpečit, aby základní práva občanů byla zachována, stejně tak jako ochrana osobních údajů, uskutečňování a prosazování práv eh, spotřebitelů. Jedná se o to, abychom dali eh, digita- prioritu digitalizaci, kterou bude významná pro podniky za zachování deontologie. Eh, takovou technologii, která umožní rozvoj demokratické společnosti, konkurence schop rovnou hospodářskou soutěž. Ehm, to musí sehrát svou roli i v boji proti klimatickým změnám a ekologickém přechodu. V této bílé knize se navrhuje strategie pro spolehlivou umělou inteligenci založené na vědě a důvěře. Naším cílem je zmobilizovat zdroje, jak ve veřejném sektoru, za očekávání, že víceletý finanční rámec nám skutečně vyhradí prostředky pro tuto oblast, abychom mohli urychlit vývoj umělé inteligence, včetně užitku, který by měly z toho mít malé a středně velké podniky. Je třeba využít talenty a spolupracovat eh, přímo s členskými státy a s celým souborem vědec, eh, s celou vědeckou obcí. Excellence. První část tohoto rozvoje se musí zakládat na ekosystému excelence za zohlednění všech iniciativ, včetně soukromo veřejného partnerství a také včetně výzkumu a uvolňování dostatečných prostředků pro tuto oblast. Tato excelence bude také nezbytná pro hledání řešení, které budou praktické pro občany a aby občané mohli tato řešení využívat, co se jedná jejich obav související s tou komplexností a obtížností digitálních údajů a umělé inteligence. Bude to využitelné například v dopravě a je třeba zaručit kontrolu eh, zahrnující to, aby umělá inteligence si stále zachovala ten humánní, ten lidský rozměr. Taky se to bude týkat toho, že nebudeme moci tady udělat pouze kosmetické úpravy. Musíme dbát na to, aby byla zachována lidská práva a ne diskriminace. A abychom eh, tady měli jenom nízké riziko a proto komise nabízí e, takové označ, systémy označování, ale ne povinné. Všechny ty algoritmy a aplikace by v souvislosti e, umělé inteligence měly být vítané e, pro jednotný trh za respektování evropských práv. A dovolte, abych se vrátil k respektování základních práv, které skutečně leží nám na srdci. V současné době chceme předložit legislativu pro zachování základních práv, která je příslušná i v kontextu umělé inteligence, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, nediskriminace, právo společností, ochrany spotřebitele a rovnost eh, pohlaví. Dovolte, abych vám dal příklad například algoritm, který může eh, být využit pro rekrutování pracovníků, eh, nesmí v sobě obsahovat diskriminaci, protože to by znamenalo nelegální postup evropských pravidel. Je třeba uvědomit si komplikovanost umělé inteligence, která, ale je třeba, aby tady existovala transparentnost. Hovoří se o takzvané černé skřínce. Eh, tato komplexnost musí také mm, být zohledňována v rámci práce jednotlivých vnitrostátních orgánů, včetně justičních orgánů. To allow for effective enforcement of existing laws. Je důležité, aby tyto požadavky byly proporcionální, uměrné k riziku. Důle... Zaměření musí být na systémech eh, umělé inteligence, které představují vysoké riziko eh, na... ve vztahu k právům a bezpečnosti našich občanů. Identifikace umělé inteligence představuje rizika, eh, které budou samozřejmě klíčovým problémem. Požádal jsem eh, své útvary, aby už eh, ve stádiu konzultací ehm, rozsah aplikace možných regula- možného regulačního rámce zahrnoval eh, situace, které mají nejvýznamnější dopad na práva občanů. Pokud jde o dálkovou biometrickou identifikaci a systémy tohoto druhu, uvědomujeme si, že všechny debaty eh, zatím jenom probíhají. Považují za důležité především eh, vyjasnit stávající režim založený na GDPR a eh, na směrnici a na prováděcí směrnici shromažďování a využívání biometrických dat pro eh, dálkovou identifikaci například eh, pro rozpoznávání eh, tváří v veřejných prostranstvích nese sebou specifická rizika a ohrožení základních práv. Vzdálená identifikace ve veřejných prostorách um, se může konat pouze pro účely Eh, veřejného zájmu, a sice eh, zásadního veřejného zájmu, musí být založena na evropském a národním právu a musí být eh, dostatečně odůvodněna, proporcionální a podrobena adekvátním pojistkám. A proto umožnění rozpoznávání tváří je již samo o sobě výjimkou. Pro budoucnost si myslím, že vzhledem k společenským problémům vztahujícím se k této otázce je dobré, že komise zahájí debatu o specifických okolnostech, které mohou odůvodnit využití těchto technologií ve veřejných prostorách. Další otázkou je, zdali stávající právní rámec pro bezpečnost a odpovědnost je dobře přizpůsoben k posuzování možných rizik vztahujících se um, k aplikacím umělé inteligence. Zpráva o bezpečnosti o bezpečnosti a um, implikacích ehm, umělé inteligence, internetu věcí a robotice, která doprovází eh, bílý, bílou knihu, analyzuje relevantní právní rámec, identifikuje určité nejistoty ve vztahu k specifickým rizikům, které představuje umělá inteligence a další digitální technologie. Tato zpráva um, konstatuje, že stávající um, legislativa o bezpečnosti produktů již uh, skýtá Eh, rozšířena, rozšířenou koncepci eh, bezpečnosti, eh, která chrání před různými typy rizik vyvstávajících z produktu podle jeho použití. Nicméně ustanovení, které mm, výslovně mm, upravují nová rizika, která eh, představují eh, rozmáhající se digitální technologie, eh, by mohla být přijata za účelem zajištění právní jistoty, zejména musíme zvážit možné pozměňovací návrhy um, do obecného nařízení o ochraně osobních dat. Dále možné pozměňovací návrhy um, do směrnice o uh, odpovědnosti za produkty a možné cílené pozměňovací návrhy do národních uh, režimů odpovědnosti. Pokud jde o specificky, uh, specifická pravidla odpovědnosti, která jsou také diskutována ve výboru, zvažujeme určité mezery stávajícího právního rámce, eh, které mohou být škodlivé. A v tomto ohledu budou eh, moje útvary spolupracovat s útvary komisaře Bretona, abychom eh, zajistili plnění směrnice GDPR, zejména otázku práv přenosnosti. Praktické nástroje a opatření budou vypracovány tak, aby jednotlivci měli kontrolu nad eh, svými daty. Navíc GDPR eh, zajišťuje opětovné použití personálních eh, dat v držení veřejných úřadů, například za mm, účelem vědeckého eh, výzkumu. Je důležité, aby právní rámec poskytoval adekvátní pojistky pro opětovné použití a sdílení dat, které musí být adaptované Eh, na specifika eh, různých sektorů a situací. Eh, také zvažuji, že Evropská unie by měla nadále spolupracovat s stejně smýšlejícími partnery, aby šířila konvergenci ve vztahu k mm, společným standardům zpracovávání dat v souladu s evropskými hodnotami. Chtěl bych vás ujistit, že komise vítá eh, příspěvky a komentáře k Bílému papí, k Bílé knize a eh, to s ohledem na přípravu nadcházejících legislativních eh, návrhů. Klíčové slovo pro nás i pro pana komisaře je důvěra a sice důvěra v Evropskou unii a pak se budeme snažit vlastně mm, exportovat tento pojem důvěry do celého světa Eh, naším záměrem je podělit se o naši expertizu a zajistit eh, vlastně mm, tento vývoj eh, v globálním měřítku, tak jak jsme to již učinili ve vztahu s GDPR. To znamená, chceme zajistit určitou přidanou hodnotu, hodnotu i v oblasti umělé inteligence, nejenom v oblasti ochrany osobních dat. Děkuji mnohokrát, pánové komisaři. Zahájíme diskusi. Máme tady celou žádost, pardon, celou řadu žádostí o slovo. Prosím, dodržujte čas, aby se všichni mohli dostat ke slovu. Slovo má tedy první kolegyně. Děkuji vám mnohokrát. Bylo by možné dát otázku přímo panu Bretonovi a panu Rendersovi? Ano, je to tak možné? Dobře. Eh, takže teď otázka pro pana Bretona a i pana Sandersa. se začnu s vámi, pane Bretone, dovolíte-li. Vy jste tady hovořil o otázce rozpoznávání tváří a řekli jste, že to je téma, které vyvolává velkou eh, debatu v našem parlamentu. A skutečně celá řada poslanců eh, se tak trochu znepokojuje jak pověstmi, které se tady šíří takovému informačnímu šumu, i co se týče možného zneužití toho rozpoznávání tváří tady v Evropském parlamentu. A jsme rádi, že Bílá kniha uznává toto nebezpečí v souvislosti s možným porušováním lidských práv, ale je mi líto, že tento tu, eh, to, to téma se diskutuje vlastně a v Evropě o budoucnosti. Třeba, že tady už existují projekty, které se uskutečňují v jednotlivých členských státech. Podívejme se na Německo a na Francii. Ti už začínají ty rozpoznávání tváří, protože policie už používá toto rozeznávání tváří i v řadě jiných evropských států. Digitální věk, to je samozřejmě téma, ale když se podíváme o, o otevření trhu pro algoritmy. Tady se postupuje velice pomalu, ještě pomaleji, když se mají chránit práva občanů, zejména eh, v tom tématu rozpoznávání tváří. A myslím si, že všichni si uvědomí, že tady je naprosto nezbytná regulace, než to bude uskutečňováno. A e, ta diskuse, kterou jste vyvolali, jak hodláte konat na komisi e, výzaví státům, které už rozvíjejí pilotní projekty a co lze dělat, e, jako co se vyvodí z této diskuse? druhá otázka se týká subsidiarity v rámci digitalizace. Máme tady jedné téma, které vůbec není zmíněno v Bílé, krize, v Bílé knize a to je ekologická záležitost a boj proti klimatickým změnám. Vidíme to a přitom si uvědomuje dopad digitální věku na změnu klima. Když se podíváte například na knihu z Amazonu, když si objednáte knihu z Amazonu, Mm, no tak eh, tady eh, to znamená také poškozování a také tady vidíme evropské výdaje, s kterými se počítá na eh, umělou inteligenci a má to být nějak sníženo z 2 miliard na 1 miliardu, no tak jak to chcete uskutečňovat? Zejména v té klimatické oblasti a teď velice rychlá otázka panu Rendersovi. Uvědomuji si, že je to prioritní otázka v dnešním slyšení. Uh, ale nemáme tady jenom umělou inteligenci a já jsem velice ráda, že jste mezi námi proto, abych, se vás, abych vás upozornila na nezbytnost bdělosti naše politická skupina jistě není sama, která je zastoupena tady na výboru Jury. Eh, si uvědomuji, nemýlím-li se, má být zveřejněna studie Evropské komise týkající se povinnosti zachovávat bdělost souvislosti zachování ochrany eh, za osobních údajů a já doufám, že eh, si uvědomíte, že zatím vaše angažovanost není dostačující a je eh, tady obava podniků, aby to skutečně přineslo svůj užitek. A moje otázka je, jaké příští etapy můžeme očekávat v této oblasti. Mohlo by se prosím pěkně i těm, kteří kladou dotazy, říci, aby hovořili pomaleji, protože jinak my nejsme schopni to přetlumočit. Co se týče prací, musíme si uvědomit, a vy to jistě víte, že náš výbor eh, bude mít dvě témata týkající se zprávy eh, z vlastní iniciativy v souvislosti s podniky, kterých se to může týkat. Děkuji. Gracias, Děkuji mnohokrát. Než dám slovo komisařům, eh, tak ještě nazbíráme více otázek. A ne, než budeme pokračovat, tak eh, chci ještě říci, že dnes chceme hovořit o umělé inteligenci a zítra bude zveřejněn white paper. A právě proto se koná dnešní naše diskuse. A nyní Karen. Děkuji mnohokrát. Já nebudu hovořit dánsky a pokusím se hovořit francouzsky, když to máme oba komisaři. Děkuji mnohokrát za vaší prezentaci. A já mám radost, že komise má tyto ambice pro prezentaci digitální strategie, která je také velice optimistická, která zohledňuje také obavy eh, z této nové technologie a která se soustředí také na to, že tato technologie musí sloužit občanům a ne naopak. Také si velice vážím toho etického přístupu v této strategii ctižádostivé a na to, že se soustředíte na respektování základních práv. Je tady otázka související s umělou inteligencí. Oba dva jste oznámili, že tady je rozlišování mezi vysokým rizikem a technologiemi s nižšími riziky ale především, co se týče nových podniků, startupů, je nesmírně důležité, aby tady existovala naprosto jasná definice, co znamená nízké a co znamená vysoké riziko. A očekávám, že v rámci pokračování prací budete moci jasněji definovat, co to je nízké a vysoké riziko. Když se hovaří o programu práce komise pro rok 2020, a to je možná na otázka na kolegu Bretona v rámci jeho prezentace na kolegiu komisařů, ale také na výboru ITRE. Máme tady také akt o digitálních službách, který se eh, bude adresovat na platformy, které musí mít odpovědnost za obsah, který zveřejňují. Eh, jsou to platformy, které se musí přizpůsobovat naší společnosti a ne naopak tak, jak to pan komisař Breton již vyjádřil vícekrát při více příležitostech. Děkuji vám mnohokrát. Eh, a mám otázku v souvislosti s obsahem. Hodně se tady hovoří o nelegálním obsahu, ale je tady také otázka, co můžeme učinit s obsahem, který je sice právní, ale může mít negativní dopad. Čili já bych se ráda zeptala na to, jak vyřešit tuto otázku. A také, pane Bretone, jak hodláte um, zahrnout tak, aby odpovědnost platform byla definovaná v tomto aktu o digitálních službách. Znamená to, že platformám se dává, dá povinnost používat technologie automatické kontroly, aby se zachovalo secondary liability status. Omlouvám se tlumočníkům. A teď eh, pan komisař Renders, otázka na něho. Eh, tady je odpovědnost. Já tady se omlouvám, budu pokračovat v angličtině. A tady se to týká také koordinovaného přístupu a je třeba také zabezpečit, aby základní hodnoty a práva byla zachována. Jak zabezpečíte spolupráci mezi vámi a komisařem Bretonem v otázce digitálního zákona? A jak také zabezpečíte, eh, jak se bude provádět automatická kontrola a to také v souvislosti s umělou inteligencí, jak se budou eh, respektovat základní práva, tak aby opravdu byla eh, prosazována práva spotřebitelů a jak se například také budou řešit eh, spory, protože to se týká například také autorských práv, copyrightu a týká se to také základních práv ze strany evropských občanů, včetně transparentnosti. Děkuji, Karen. A další otázku má pan Fachmon. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři. Pane komisaři, děkuji vám mnohokrát za ty čtyři texty, eh, které jsme obdrželi včera. My je budeme analyzovat a samozřejmě je okomentujeme, napíšeme vám k tomu náš názor k těmto textům. Také děkuji mnohokrát panu Bretonovi za to, že tady hájí silný rozpočet, protože Teď se to bude projednávat na radě, která se možná vysloví o budoucnosti víceletého finančního rámce. Já si myslím, že je důležité, aby parlament a komisaři obhajovali silný rozpočet, protože bez peněz tady můžeme eh, schvalovat fantastické texty, ale u toho to zůstane. Eh, co se týče umělé inteligence, a teď budu pokračovat německy. Ehm, Němčina. Já bych zde u svých dvěch otázek, dvou otázek se chtěl zaměřit především na uh, Eh, zpracování ručení za zboží a záruk. Vy jste hovořil také, pane Bretone, o tom, co se eh, řeší v rámci Bílé knihy a to je především důvěra. Důvěra, kterou musí mít spotřebitel eh, v tyto nové technologie. Ta důvěra je důležitá, jinak technologie se nebudou používat. Ale to také znamená, že výrobce také musí mít důvěru v nové technologie, že musí věřit to, že e, budou dobře fungovat. To znamená, že tady máme tuto rovnováhu, která musí být nastolena. První otázka, co můžeme změnit ve směrnici e, v ručení za zboží, tak, abychom se zaměřili na důvěru, tak, aby výrobce měl vůli e, investovat do těchto technologií. My již máme první vlnu té datové bitvy jsme prohráli a nyní připravujeme druhou vlnu a tu musíme v Evropě vyhrát, jestliže chceme sehrávat své místo ve světě v budoucnosti. To znamená, že se ptám, jak můžeme formulovat oblast umělé inteligence tak, že se tam bude investovat a tak, abychom texty nezničili vůli k investicím. A druhá otázka ještě konkrétnější. Tady se to týká směrnice eh, ručení za zboží. Tato směrnice říká, že eh, směrnice ručí za závady, které již existovaly v době vzniky směrnice, ne tedy za pozdější. To znamená, že výrobci toto mohou již v současné době sledovat a zabezpečit aby také zboží po eh, eh, vstupu v platnost nebylo závadné. A také eh, tady časový bod je velice důležitý. To se například ukazuje také ve Francii. A potom také tato pravidla musí být tak adaptována, aby platila i pro závady, které vzniknou ty později. Very much, uh, Mr. Armand. Commissioner Reinders. Eh, pan eh, komisaři si máte slovo. Nejprve bych eh, stručně se snažil zareagovat na otázky, které se týkají tohoto tématu, ale jistě bude potom moci kolega také prodat. Co se týče rozpoznávání tváří, už jsem to řekl, pravidla dnes a my je zkoumáme, zda také vnitrostátní eh, předpisy respektují tato pravidla, protože je třeba samozřejmě definovat eh, eh, rozpoznávání tváří za zachování ochrany soukromí. A možná, že bude nezbytné přizpůsobit tu situaci, ale vlastně evropská pravidla tady máme, ale třeba, aby vnitrostátní pravidla to zohlednila vy jste tady hovořili o Green Dealu. Myslím si, že v našem postupu bude muset dojít k zohlednění nebo k hodnocení obsahu této oblasti v rámci naší politiky na ochranu klimatiku, klimatu, ale my chceme přece využít i umělou inteligenci pro tento boj. Co se týče té takzvané vdělosti, hmm, eh, tady bude zveřejněn příslušný předpis záhy a Mm, tady se budeme v přípravě věnovat také práce. Myslím, že bychom se měli setkat 4. března, pakliže se nemýlím, eh, budeme tady mít slušení. A, je, a také výsledky tohoto slušení, no my chceme prostě pokročit v tom, abychom měli práci, která, ze které jako eh, v rámci těchto diskuzí a z toho, aby vyšlo jako eh, důsledek podrobnější zapracování této témy problematik také do pravidel. Potom v rámci pravidel, která chceme zahrnout, samozřejmě hraje roli zachování lidských práv. A proto je strašně významná transparentnost a možnost mít přístup. Pravdou je, že kontrola a označování může zmírnit rizika, ale je třeba také možnost provádět kontroly ex post, které poslouží také k prohloubení transparentnosti a k přidané hodnotě obsahu a um, také se k tomu eventuálně budou muset vyslovovat soudci. A i je třeba tedy pracovat i na této uh, koleji. A co se týče aktu o digitálních službách, tady bude třeba uh, lépe definovat ta uh, techniku uh, posílit ji, když to bude zapotřebí a mít konzultace, které půjdou tímto směrem. A důvěra mezi spotřebiteli a výrobci, to je skutečně ta důležitá část. Musíme mít vyváženost, ale je jasné, že budeme mít ex post kontroly. Pokud nebudou ex post kontroly, tak bude obtížné dosáhnout cíle. Musíme být schopni eh, zajistit skutečnou kontrolu eh, produktu a myslím, že Máte asi na mysli i možné upgradey jednotlivých softwarů u produktu. E, to musíme také brát e, na zřetel a musíme zajistit, zdali existuje možnost kontrol v rámci evoluce produktu na trhu, ale musíme zajistit vyváženou situaci, ochranu spotřebitelů a jistotu výrobců. A důvěra platí pro obě strany, to je klíčové eh, pro vývoj, důvěra je klíčová pro vývoj umělé inteligence. Děkuji. Děkuji. Pan eh, Breton. Je, je, je le confirme. Já potvrzuji přesně to, co právě řekl můj kolega a pan Obry. Eh, zatím tady není žádné moratorium týkající, moratorium týkající se rozpoznávání tváří. Eh, v během času uvidíme, co bude fungovat v, v právním rámci, který bude restriktivní v této otázce. Mm, a je třeba bdít nad tím, aby všichni, všechny státy dodržovaly toto právo, budeme ho vynucovat, bude-li to nezbytné. A v rámci pokračujícího dialogu chceme taky vidět, jak se to používá a vyvodit z toho e, závěry. Mm, vy jste také mm, řekla něco o skutečnosti a sice, že v tomto textu chybí preference a odkazy na Green Deal. Připomínám, že v rámci digitální strategie jsou sektory údajů velice důležité, které budou vytvořeny jako například průmysl, zdraví, transport, mobilita, energie a jedno odvětví z těch devíti je také o Green Dealu. To znamená všechno, co se týče údajů, které nám umožní lépe mm, uskutečňovat tyto ambice a věnovat je také inovacím, které z toho vzniknou tak, aby přispěly k uskutečňování tohoto cíle. A chtěl bych ještě připojit jednu věc. Ambici, která byla zahájena pro významnou oblast, co se týče platform, čili platformy, musí mít za cíl na jedné straně umožnit uchovávat průmyslové údaje mm, daleko robustnější, co se týče možnosti jejich využívání, když se používáme například na platformy osobních údajů. Samozřejmě, když se řídí infrastruktura ve městech, eh, dopravní sítě, nemocnice, to samozřejmě není stejná věc, jako když se řídí nějaké mezilidské vztahy nebo když se vidí eh, obrázky či fotografie. Eh, toto je velice významný aspekt tady je nezbytnost taky rozvíjet tyto platformy, které budou konzumovat daleko méně energie, protože vy jste správně upozornila na to, že vše, o čem se hovoří, se také týče energie. Víte, máme tady mladí lidé, mladé lidi, kteří, když jdou do restaurace nebo v kantýně, si vemou Eh, tento plán, vyfotografují si, co jedí, eh, potom eh, mm, je možné samozřejmě také redukovat na základě používání aplikací odpad a tak dále. A možná, co se týče tohoto příkladu v textu, mm, to se týká vlastně daleko více oblastí. A teď, a připomínám, když půjdeme až k tomu jádru věci, jakým způsobem můžeme anticipovat. Eh, každých deset měsíců eh, budeme sledovat a zhromažďovat průmyslové údaje. Van mu řekl, za každých 18 měsíců bude třeba využít a zlepšit fungování mikroprocesorů a jejich propojování, čili zdvojí se také průmyslové údaje. Je třeba tyto ukládat a to také sníží energetickou spotřebu. Je to výzva, ale můžeme ji dostat a realizovat tyto záležitosti. A teď domnívám se, Didier již odpověděl na tu otázku, já se k tomu nechci vracet. Možná jeden bod, všechno, co se týče aplikací eh, vysokého rizika nebo většího rizika, tady musí být konformita a to všechno uděláme předtím, než produkt bude uveden na trh třeba například nějaký přístroj, který má eh, spolupracovat nebo umožní eh, chirurgovi lépe provádět svou práci. Eh, konstatovalo se například, že tady již existují aplikace na trhu a jsou to eh, eh, pouze eh, muže, kte, pardon, a v, to, v, v jejich používání byly zahrnuti pouze muži a ne ženy. A proto je třeba verifikovat celý ten řetězec, nejsou to jenom algoritmy. Musíme si uvědomit, na základě jakých údajů to bude zpracováno a navrženo a proto musíme analyzovat všechno už od začátku, než ten produkt bude povolen. Myslím si, že pan, paní Melker, eh, která hovořila výborně francouzsky, byť je to dánská poslankyně, vidím, jak výborně ovládá náš jazyk, DSA. Pravda je, že v rámci DSA mm, je třeba dát platformám odpovědnost. Eh, a bude třeba, abychom se znovu podívali na to, jak postupují eh, ředitelé těchto velkých systémových platform. Tady je třeba jasně říci, že je třeba upravit tento problém tak, že zohledníme veškerá kritéria, vy už jste sama je vlastně uvedla, veškerý ten obsah aby byl legální, legál, protože tady platí již zákony. A je třeba dodržovat samozřejmě veškeré povinnosti, které v legálním rámci již existují. Potom tady máme teď to na Staton, když budou tedy tato data e, stažena, Musí se i tento postup daleko striktněji reglementovat. To, co bude vymazáno, to, co zůstane. E, a máme tady také algoritmy, které umožní mm, intervence, aby se mohl cíleně kontrolovat tento obsah. Nechceme tady mít nějaký generalizovaný obecný monitoring. A naopak pravdou je, že vše, o čem se hovoří, zejména v souvislosti s umělou inteligencí, my uvidíme, jak to bude fungovat, ale to jistě umožní v té fázi, Eh, která prostě bude pokračovat až do konce tohoto roku, abychom přizpůsobili předpisy, ale řekli jsem to a znovu to opakuji. Eh, v tomto digitálním světě a eh, v tomto informačním kosmu vesmíru. Je třeba, abychom e, vypracovali příslušné právní předpisy a to se týká také intenzivní práce vašeho výboru a nebude to jenom práce na tento rok. To, co je zaka... Máme tady nejenom předpisy, ale to, jak se budou zúčastněné strany chovat. Jedná se tady o sdílenou odpovědnost řízení těchto otázek. A to je skutečně zcela zásadní výzva a proto je tady tak významná interakce, kterou já budu mít také s těmi, kteří řídí tyto platformy. Hmm, my už jsme minulý měsíc řekli, že v jedné zemi z Unie, a já jsem to ještě neverifikoval, máte eh, lidi, kteří již verifikují odpad toho, co se děje. Ano, já mám Dopad, promiňte, já mám tady, ale je to snad jedna osoba. Hmm, viděli jsme minulý rok, že třeba platformy zaměstnávají 40 eh, tisíc lidí a to má veliký dopad samozřejmě na pracovní místa v digitálním světě. Potřebujeme také příslušné kvalifikatní lidi, eh, kvalifikované lidi, aby to kontrolovali. No, a Eh, co se týče ochrany osobních údajů, o tom již hovořil můj kolega. Thank you, Mr. Wenders. Děkuji, pane komisaři. Takže budeme pokračovat. Prosím, abyste dodržovali lim- limit otázek pod eh, třemi minutami. Pan Volko, máte slovo. Děkuji vám. předně. Děkuji, eh, že jste zde a že diskutujete s námi o velmi důležitých eh, digitálních dokumentech, které jste včera předložili. Rád bych chtěl vyjádřit svůj souhlas s postupem komise eh, k datové strategii. Určitě žádná osobní data by neměla být otevřena a volná ke sdílení. Eh, z perspektivy sociální demokracie, myslím, je důležité, abychom takováto data eh, nepovažovala za eh, komoditu ale, ale, nebo zdroj s cenovkou, ale za společný statek, který můžeme sdílet ku prospěchu všech. Pane komisaři, vy jste včera řekl, že jsme prohráli boj o osobní data. Já s tím nesouhlasím. Já myslím naopak, že jsme na prvním místě nebo na první místo postavili práva lidí a to je správná cesta vpřed. A také doufám, že to je také směr, eh, jimž se eh, vydáte eh, v oblasti dat v příštích letech. Myslím, že je důležité odklonit se od představy vlastnictví dat, což ani neexistuje v evropské legislativě a že budete spíše sázet na kvalitu dat a na způsob sdílení. To je zejména důležité v oblasti eh, umělé inteligence a eh, práv duševního vlastnictví. Tady je důležité nikoli omezovat ehm, pohyb a sdílení dat, ale zdůrazňovat jejich kvalitu. Eh, komi- Komise bere vážně eh, také otázku eh, dominance eh, některých platform velmi vážně a některé problémy tržní dominance by mohly být řešeny i datovým řízením a také prostředky v rámci datové strategie, zejména pokud jde o nerovnováhy a tržní e, silou, pokud jde o vysokou koncentraci datových koncentraci. Eh, ale toto samo o sobě nestačí. Vítám záměr komise eh, hledat řešení tohoto problému v kontextu aktu o digitálních službách a vítám iniciativu komisařů eh, legislativy business to business a to by mohlo dosahovat eh, nebo na pomoci dosahovat eh, cílu dobré strategie dat. Ale eh, rád bych vyslechl váš názor na digitální pravidla, pokud jde o data a také pokud jde o digitální služby. Jak hodláte zajistit, aby evropská pravidla datové ekonomiky nebudou omezována určitými nároky nebo požadavky, které budou přicházet eh, eh, z oblasti mimo Evropu. Děkuji, paní Gebhardt má slovo. Děkuji vám mnohokrát za toto zajímavé slyšení a dovolte mi, abych začala hovořit německy, což je můj rodný jazyk. Mám dva body, o kterých bych se chtěla zmínit. A za prvé, jedna věc je otázka, o které již se hovořila, a to je otázka záruk a ručení v těchto otázkách. E, to, co je obsaženo v Bílé knize. A také již se hovořilo o tom, že musíme prověřovat, zdali směrnice o ručení by měla být aktualizována. Moje odpověď již zní nyní ano, to se musí udělat to již začíná u definice zboží. O tom hovořil také pan Arimon. To je změna funkcionality věcí a aktualizací. Tady se to týká například otázky důkazního břemene. E v souvislosti se softwarem. Tady je celá řada bodů, které se musí řešit, které nesmí zůstat otevřené bez odpovědí. A tady bychom neměli čekat na to, až někdy po dlouhém procesu se začnou věci řešit, ale měli bychom na tom pracovat již nyní na regulaci těchto otázek. To je jedna otázka, kterou jsem chtěla položit. A druhá otázka, o, o kterou mi jde, Pane Bretone, to je otázka eh, vysokorizikových oblastí. Tady eh, se velice ptám na definici, protože Bílá kniha se neptá na to zdali, ale tady již přesně komise definuje, jak si to představuje. Máme tady již definici vysokého rizika. Eh, zvažuje se, zdali úmysl, eh, eh, využití již obsahuje vysoké riziko. To znamená, že to jedno slovo je potrženo a pro mě tedy z toho vyplývá otázka, co to tedy znamená, pro které oblasti to bude platit. Oblasti, které pod to nebudou spadat, to se nemají víceméně řešit. Vy jste také uvedl několik příkladů, které sektory by mohly být míněny. To je sektor, o kterém již jste hovořil včera, a to jsou hračky. O ty tam nejsou, hračky nejsou jako takové nebezpečné, ale v oblasti digitalizovaných hraček tady opravdu vzniká otázka nebezpečnosti či vysokého rizika. Takže jak se k tomuto chcete postavit. A nebo je, e, jsou hračky jako takové vysokým rizikem pak eh, jsem zvědavá, kolik případů se dostane k soudu, kde se bude tedy definovat, co je vysoké riziko a co ne. Ptám se, zdali toto je správná cesta. Neměli bychom spíše diskutovat o tom, jaké oblasti se mají jak řešit a eventuálně zdali se mají také řešit sektoriálně. Eh, zatím na to nemám žádný názor, ale myslím si, si, že není dobré, když Bílá kniha něco od začátku definuje. Děkuji vám, paní Gebhardt. A nyní pan Pierre. Monsieur le commissaire Breton. Pane komisaři Bretone, Hodně slyšíme připomínky k tomu rozeznávání tváří, eh, které jsou také diskutovány ideologicky. A mm, Jistě dnes ráno jsme také slyšeli, že toto vzbuzuje obavy. Já se domnívám, že toto tak citlivé využívání potřebuje eh, zapojení eh, v plného pragmatismu. Když tady máme ve veřejném prostoru, jako například na letištích, rozeznávání tváří, jsou to veřejná místa, strategická místa pro přeshraniční dopravu, tak si myslím, že to bude sloužit k naší lepší ochraně. A jistě nikdo nebude šokován tím, že bude nafilmován či že tam bude instalováno eh, rozeznávání tváří a to se týká i supermarketů a bank. Eh, v soukromém prostoru to se mi zdá tedy eh, trošku pochybné tady už máme eh, určitou regulaci a pan komisař Anders na to upozornil. Já si myslím, že tady nepotřebujeme žádné moratorium, mm, eh, protože tady to souvisí také s GDPR a domnívám se, že tady je třeba zapojit kolektivní etiku. A to, co mě zajímá, zda dokonce v rámci vaší funkce, pane komisaře Bretone, jste osobně přesvědčen o tom, že je třeba vytvořit definici něčeho, co můžeme nazývat možná kolektivní etika? Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A pan Breton má jiný slovo. Merci, euh, mesdames et messieurs, donc pour vos questions. Alors, concernant euh, Děkuji. Máte pravdu, pane poslanče, když připomínáte, že údaje nejsou zbožím tak jako zboží ostatní. A během několika let je třeba vidět věci tak, jak jsou. My jsme tady <laughs> předávali osobní údaje, aniž bychom si uvědomili, že mají svou hodnotu. A Ehm, vznikl tady určitý diskutabilní postup v této oblasti a proto jsme vytvořili eh, eh, to GDPR a proto byly vytvářeny také platformy eh, osobních údajů. Víme velice dobře, k čemu došlo? Analyzovali jsme podrobně situaci a platformy se konstituovaly, protože existovaly ve Spojených státech a v Číně, kde je veliký trh s údaji, osobními údaji Eh, to byl důvod, proč byly vytvořeny bezprostředně v těchto zemích také příslušné platformy a v Evropě, pravda je, my tady máme poněkud roztříštěný trh ještě v těchto osobních údajech a eh, jakmile docházelo k systematické kritiky platform, tak eh, tady existovalo eh, skutečně podezření o diskutabilním využívání těchto dat a proto mohu říci také hrdě, že bylo vypracováno GDPR, že jsme prostě řekli stop těmto platformám, eh, protože samozřejmě údaje mají svou hodnotu, když se vyměňují na trhu. Není to tedy zboží jako jiné, ale eh, je to také určitý produkt. Eh, a eh, je třeba, abychom toto správně zregulovali. Když se podíváme na podniky nebo na veřejný sektor, tyto údaje jsou samozřejmě významné, ale musí zůstat v majetku těch podniků, ve vlastnictví těch podniků. Máme tady ale také sdílená data, například v automobilovém průmyslu. Hmm, když se týká o koncepci motorů, třeba eh, například při vývoji nových motorů, no tak samozřejmě to jsou údaje, které jsou velice důvěrné pro ten, který podnik, ale pak tady jsou zase jiné údaje, které je třeba sdílet s jiným sektorem. Jiná data potřebuje větší ochranu. A proto je třeba hovořit o jasném sdíleném řízení v oblasti využívání těchto dat. Vy jste se zmínil o cloudaku a to je důvod, proč chceme mít jasnou strukturu na evropské úrovni, e, která nám umožní reagovat pro e, dodržování evropské legislativy i v rámci vytváření infrastruktur. Paní Gebhardt opakovala na otá- zdůrazňovala otázku odpovědnosti a Didier vlastně eh, se tomu také věnuje. Já jsem velice dobře pochopil, co jste řekla o, to, o těch sektorech a využívání. My chceme iniciovat novou cestu a jde o to, abychom společně definovali, jakým způsobem dát rámec tomuto e, sektoru, který znamená určitá rizika. Alespoň tak, jak jsem to pochopil, je důležité v rámci těchto algoritmů, které budou mít určitá rizika. Není možné tedy disociovat, čili odpojit ty sektory, pro které ty algoritmy budou určeny. Musí tu být souhra, co se týče medicíny, všechno to, co se týče medicíny obecně, to samozřejmě bude z mého pohledu charakterizováno jako oblast s vysokými riziky je třeba definovat jednotlivé eh, obecné sektory a potom jejich specifika, kde se bude rozlišovat. Didier jistě mm, se k tomu ještě může vyjádřit, ale proto my jsme zahájili tuto širokou konzultaci, abychom mohli vypracovat co možná nejpříhodnější rámec eh, k tomuto eh, rizikovému sektoru. K tomuto tedy sektoru s vysokým rizikem a se s větším rizikem. Bude to proces vyjasňování. Pan Didier připomenul, že již existuje řada míst, kde se využívá eh, tento nástroj rozpoznávání tvář, biometrické údaje, zejména v oblasti veřejné dopravy, na letištích a znovu chci říci, to existuje a funguje již v rámci eh, legálním a jsou eh, tady naprosto jasně definována pravidla, kterých se musí držet ty produkty, nebo spíše řečeno společnosti, které tam instalují. Ehm, je třeba také uvažovat, jak to bude vypadat pro budoucí olympijské hry. Je tady celá řada aplikací, kterou je možno rozvinout ve specifických oblastech pro specifické využití. Jak víte, teď hovořím ve jménu kolegia komisařů, ehm, Domníváme se, že tato technologie přispěje skutečně k významnému pokroku. A co je trochu ještě odlišné u nás v Evropě, že my jsme potřebovali čas, abychom si uvědomili ty hodnoty a teď si musíme vzít čas na to, aby veškeré naše hodnoty se také odrážely v tomto digitálním sektoru sektoru, v dopravě, eh, také ve vesmíru, v kosmu. To vyžaduje svou dobu, je to komplikované, ale já patřím k těm, kteří se domnívají, že tato technologie nám umožní pokračovat v tom, co se snažíme regulovat již celá desetiletí, územní prostor, digitální prostor a je třeba pokračovat v práci, ale znovu na základě hodnot, které jsou pro nás naprosto nezbytné. Prosím. Děkuji vám, pane Reindersi. Děkuji. Za prvé, vy jste hovořil o možných konfliktech a nárocích eh, mimo Evropu. Musíme se vyhnout tomu, abychom mm, měli nějaké spory mezi eh, USA a EU a aby došlo ke konfliktům se třetím zemím. Eh, pokud tam bude dohoda, tak to samozřejmě bude dobré. A pokud budou bilaterální dohody, také pracujeme na tom a potřebujeme také, aby občané měli možnost využít portabilitu, přenosnost. Paní Gebhardt, já si myslím, že Celkem vzato mohu učinit jednu poznámku, která by měla platit pro eh, celou směrnici o bezpečnosti eh, produktů. Musíme se podívat, eh, v jakém rámci pracujeme už na legislativě. A pak ještě k rizikům tady je co dopracovávat a některé sektory jsou určitě důležitější než jiné. Zdraví, doprava, energie. A musíme se podívat na mm, možná konkrétní rizika ve vztahu k základním právům. Už jsme to řekli a je to také uvedeno v dokumentech o zdravotnictví. Nalezneme tam vysoce riziková, eh, rizikové aplikace a méně rizikové, například terminový kalendář eh, lékaře v nemocnici říci, to je spjato s menšími riziky než umělá inteligence u diagnostických metod. E, zajisté hračky e, mohou spadat do rizikové oblasti, pokud Eh, budou eh, vybaveny s aplikací umělé inteligence. Možná, že se s tím budou hrát i eh, dospělí, ale zejména když se to týká dětí, tak to musíme prověřit velmi důkladně. Je to velmi interaktivní oblast, která se vyvíjí rychle dále. Rozpoznávání tváří, toho jste se dotkli oba. Nejdříve musíme uplatňovat pravidla, která již existují. A pak je zde celá řada e, oznámení z veřejných a soukromých subjektů, kteří se o to chtějí opřít. Musíme vidět, jaké záměry zatím jsou a jaká opatření jsou plánována. Musíme ověřit, zdali to odpovídá stávajícímu právnímu rámci a jestli to má být povoleno v budoucnosti anebo naopak omezeno. E, v řadě míst a měst. Existují již systémy rozpoznávání tváří, musíme se ještě dohodnout, k čemu to má být dobré. A pak určitě fotbalové stadiony, mm, velké e, sportovní akce. Tady opět je nutno definovat, k čemu to má být dobré, jakému účelu to má sloužit. A pak veřejné e, připomínkové e, akce. Určitě nemáme moratorium, půjdeme dále tímto směrem. Děkuji. Stále ještě máme několik tazatelů, takže prosím o eh, rychlost a stručnost. Paní Grossman, prosím, máte slovo. Ja, si, herzlichen Dank. Srdečné díky, děkuji pánům komisařům za prezentaci rámce já se chci zaměřit na některé body, protože dialog již prokročil a určité aspekty chci prohloubit. Již jsme hovořili o datové strategii, což je e, milník a tedy základní kámen v této oblasti. A já jsem se seznámila s dokumenty a pro aplikaci umělé inteligence potřebujeme data, které, která musíme vložit tak, aby umělá inteligence vůbec mohla inteligentně jednat. Také autonomně učící se mechanismy k tomu přistupují. V současné době se všechna data nevyužívají, což souvisí také s určitými předpisy a Máme však velký objem dat, která byla eh, sezbírána a která nespadají pod žádnou směrnici o ochraně dat a přesto nejsou využívána. Máme tedy hodně dat, která jsou na trhu ale tato data nejsou využívána, ale byla by ku prospěchu malým a středním podnikům a také průmyslu. Již jste hovořil, pane Bretone, o velkých podnicích s 35 tisíci zaměstnanci, ale máme má mnoho malých a středních podniků, které vyvíjejí skvělé služby a zboží, které mají méně než 100 zaměstnanců a mají také problémy v oblasti digitalizace a také mají problémy eh, generovat eh, určité eh, prostředky tak, aby mohli data sdílet a také delegovat dál. Já si myslím, že tady máme ještě další problémy před sebou, které musíme vyřešit tak, aby tyto podniky se dokázaly prosadit na společném trhu se svými inteligentními produkty. A tady vám také přeji, abychom mohli v rámci víceletého finančního rámce tyto podniky lépe financovat. A já se nyní chci zeptat, jak se bude postupovat v rámci rozpočtu, tak abychom podpořili malé a střední podniky, aby dokázali své produkty uvádět na trh. A Potom druhá otázka. Využívání umělé inteligence může také zlepšit bezpečnost eh, produktů a to souvisí také s odpovědností za produkty. A já si myslím, že o tom budeme ještě v budoucnosti dále debatovat. Já se chci zeptat, jaký vliv má mít umělá inteligence na produkty z hlediska bezpečnosti. Pro mě je tady zásadní otázka definice. Jak budeme definovat umělou inteligenci? Jak vůbec budeme definovat eh, autonomně učící se produkty? Eh, byl zde udělán jeden pokus, který však ještě není dotažen do konce. A poslední bod. Již jsme hovořili o bezpečnosti produktů, hovoříme také o odpovědnosti za produkty využívání umělé inteligence, e, také vede k tomu, že je někdy těžké e, určit, kdo způsobil jakou škodu. Eh, Také jsme slyšeli o think tanku, který se zabývá využíváním produktů eh, v souvislosti s umělou inteligencí. Eh, prosím, ukončete svoji otázku takže jsem si chtěla zeptat, jak tady postupovat. To by bylo otočení, obráčení důkazního břemene. A ještě se chci zeptat, jak zpřístupníme veškeré informace, které již existují na přeshraniční úrovni. Děkuji vám, pan Dravinský. Děkuji, to je dobrá věc o zelené dohodě, protože všichni již zelenou dohodu zmínili. Já jsem velice rád, že tato věc je velice důležitá a nyní německy. Několik bodů, a já si myslím, že dnešní výměna názoru je pouze začátek. Později budeme hovořit i o detailech. E, e, tyto dokumenty dokumenty eh, Eh, já identifikuji tak, že tady se zaměřujeme především o spotřebitelské produkty a také se tady spíše zabýváme pračkami a ne o demokracií. A já se tedy ptám, jak můžeme využít také umělou inteligenci ve veřejné správě a jakým způsobem se toto bude dotýkat celkového veřejného prostoru prostoru. A za druhé otázky diskriminace. O těch se tady také hovořilo a já se nyní ptám, zdali staré nástroje nám jsou ještě eh, dobré, protože formy diskriminace a identifikace diskriminace budou jiné než v minulosti. A zdali bychom neměli nově definovat občanská práva, například v oblasti predikce chování občana proti jeho vůli. A potom také otázka rozpoznávání obličejů, tady vůbec nesouhlasím s panem Didier, ale obličejové rozpoznávání to není pouze biometrická sbírka dat, ale e, když se podíváme do Číny, jak tam v této oblasti postupují, tak nemůžeme tady sedět s rukama v klíně. Musíme to určitým způsobem upravit. A pak také, pane komisaři, vy jste řekl, že to bude výjimečně umožněno. Jaké výjimky tady e, máte na mysli? A potom ještě dva další body. Přístup veřejné zprávy a policejních orgánů ke kódům. Jestliže pračka za deset let se rozbije, jak bude možné z, z hlediska opravitelnosti Eh, jak tedy vůbec můžeme zabezpečit, aby tady eh, byly k dispozici eh, veškeré údaje o původu pračky tak, aby spotřebitelé mohli nechat pračku opravit i po deseti letech. A potom environmental issues, ekologické aspekty. V dokumentu jsem viděl, že tady se hovoří o podpoře eh, z procesorů s nízkou spotřebou. Není to příliš málo, když se snažíme snížit CO2 a také eh, další emise, tak neměli bychom schválit ještě další předpisy. Jaké předpisy si tady představujete a hodláte to vůbec v rámci těchto koncepcí řešit? A byl jsem tedy kratší než předchůdkyně. Okay. Uh... Eh, Ivan. Děkuji a nyní Ivan. Gracias. Děkuji. Paní komisaři, já se omlouvám, jsem trochu nachlazen. Eh, tento parlament, tento výbor pracuje na zprávě eh, legislativy ty přípravy legislativy na etickém základě právě v rámci vývoje umělé inteligence a rád bych věděl, zda se uvažovali o praktické aplikaci, jak zapracovat doporučení našeho výboru v rámci vývoje umělé inteligence, právě aby tady neexistovala diskriminace, aby se zohlednila ekologická udržitelnost, prostě všechno, jak jste řekl, co souvisí s našimi základními právy. A ještě praktičtěji, protože já tady slyším, že existují určité možnosti, eh, jak to dělat, jak si eh, v celém eh, evropském prostoru, ale jak chcete přinutit podniky přicházející zvenčí, aby dodržovali tyto předpisy. Já si myslím, že tady bude spousta potíží. Souvisí s tím celá řada eh, otázek, eh, protože eh, tady máme například v oblasti programování také problémy, jakým způsobem eventuálně trestat či postihovat ty operátory či programátory a jak si představujete toto soukromo veřejné partnerství v umělé inteligenci. Tady eh, budou zapotřebí eh, skutečně vysoké částky pro realizaci eh, tohoto záměru. A jakým způsobem chcete zaručit, aby investice byly přímo orientovány tomuto rozvoji umělé inteligence? i v rámci eh, prosazování naší demokracie, eh, v rámci sociálního dopadu, eh, prostě nedívat se na to pouze z toho ekonomického hlediska. A znovu, a se musím vrátit k záležitosti ekologické udržitelnosti, protože mě to tady vůbec není jasné. Já si myslím, že eh, ten eh, příklad, který jste tady eh, dal, že tady ty, ty lidi, kteří nebo mladí, kteří chodí do kantýny, tady něco prostě uspoří. Mm, podívejme se na průmysl a jeho vy, a využívání umělé inteligence průmyslem sebou nese skutečně celou řadu nejasných otázek Mm, je třeba. A já jsem se chtěl na to zeptat, zda jste toto integrovali do toho Green Dealu, do zelené dohody eh, dostatečným způsobem, protože my tady hovoříme o prostě snižování uhlíkové stopy i v rámci vývoje této technologie. A teď vy jste tady hodně hovořili o tom rozpoznávání obličejů. Je zcela zjevné, že Eh, v mediální oblasti se o tom hodně diskutovalo, ale mm, nakonec tento typ technologií velice souvisí s využitím těchto technologií a s regulací, jak to využívat. Ale my nemáme moc času, eh, protože třeba bychom zachovávali zásady nediskriminace a musíme mít dostatečnou kontrolu, abychom zabezpečili, že ty systémy, které se používají jako rozpoznávání obličejů ve veřejném prostoru, aby prostě dodržovaly tyto hodnoty rovněž. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Ano, vrátím se tedy eh, k některým prvkům, když se podíváme na vývoj v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti. Eh, paní Osman již se zmínila o obou těchto tématech. Jak už jsem řekl, budeme muset modifikovat eh, směrnici, obecnou směrnici o bezpečnosti produktů a už tady zaznělo také v oblasti definice, budeme muset vidět, eh, ve jakém měřítku eh, budeme moci eh, používat a vyvinout nástroje pro vývoj umělé inteligence, aby tady byla zaručena bezpečnost. Ale je třeba také postupovat podle jednotlivých odvětví, kde bude třeba postupovat možná odlišně v různých odvětvích Eh, jaksi přímo na míru. A kromě toho je třeba zohlednit ten aspekt odpovědnosti. Eh, už tady je zpráva zveřejněna k, eh, k tomuto tématu a budeme muset pokročit i v této oblasti, ale domnívám se, že tu je postup, kde bychom skutečně mohli pokročit, zejména ve spolupráci s, tou spra- s těmi zpráv, nebo na základě těch zpráv, které již byly schváleny v Evropském parlamentu. Eh, co se týče dodržování zásady nediskriminace, to se samozřejmě zohledňuje. Můj kolega již to připomněl. Když bude třeba používat údaje, eh, způsob, jakým se s nimi bude nakládat, to můžeme zhodnotit, aby tady nedošlo eh, k žádnému dvojznačnému využívání či diskriminaci, eh, protože eh, tady se to v těch jednotlivých odvětvích bude týkat jenom určitých částí společnosti nereprezentujících celou společnost, ale tady půjde o verifikování těchto údajů a podle toho by se s nimi s ním mělo nakládat. Ehm, kolegové již tady upozornili mm, vícekrát na Green Deal, je zcela zjevné, že v rámci snahy o snížení energetické spotřeby v rámci trvale udržitelného rozvoje, to už řekl kolega Le Breton je třeba vyvinout velice um, důležitá data, protože tady to zatím ještě eh, není takovým způsobem uskutečněno. Je třeba soustředit se na údaje eh, v průmyslu. Mm, samozřejmě je třeba zohlednit dopad, jaký může mít individuální chování, mm, čili chování jednotlivých občanů, jakým způsobem tito využívají digitální technologie. Na tom všem musíme pracovat. A co se e, týče důkazního břemene, tady e, v určitém případě půjde o obrácení důkazního břemene e, a my jsme se setkali také se zástupci i těch menších platform a budeme na tom pracovat i dále. A teď předám slovo kolegovi. Merci, merci, Děkuji. Já bych vám opravdu velice rád řekl, že eh, způsob uvažování a reflektování na kolegiu komisařů eh, jsou velice významná a my si všichni uvědomujeme nezbytnost eh, této výměny názorů. Ehm, protože eh, budeme jistě psát stránky, které vstoupí do historie pro zachování eh, životního prostředí i vývoje technologií, ale je třeba zachovat všechno to, co vlastně dělá sílu Evropské unie. Už jsme to říkali a stále to opakujeme a v tom se chceme angažovat spolu s vámi na základě verifikací eh, dokázat a pro a uskutečňovat tyto základní hodnoty a zohledňovat je všude. Jednotný trh musí fungovat i v tomto novém prostředí, v tomto novém prostoru. A samozřejmě i v rámci těch malých a středně velkých podniků, to zdůrazňovali mnozí z vás a je zcela zjevné, že malé a středně velké podniky musí mít Eh, užitek z tohoto vývoje. A to je příklad, o tom se zmiňujeme v tomto dokumentu privilo, privilegovaného přístupu, eh, no, kde dojde jistě ke zlepšení využívání potenciálních inovací i ze strany malých středně velkých podniků. A jim chceme skutečně umožnit eh, privilegovaný přístup, aby mohli mít užitek z těchto technologií. Ale také ta nezbytnost, aby to všechno mohlo fungovat, mít takové infrastruktury, které umožní uskutečňovat tyto ambice takovým způsobem, aby z toho eh, veškerý hospodářský prostor měl užitek. A naším úmyslem je zahájit dvě velké iniciativy. Jedna se týká veřejného prostoru prostřednictvím iniciativ, které dobře znáte. To se jmenuje Europa Špese. To eh, znamená Eh, že se to týká zejména veřejného prostoru, zdraví, výzkumu, akademického světa. To je prvek, který je nesmírně důležitý a to už existuje. Víte, že je to spolufinancováno Evropskou unii a členskými státy eh, v rámci sdíleného řízení a čili to se soustředí spíše na veřejný prostor a kromě toho budeme mít platformy, které umožní výměnu údajů, eh, čili to už bylo zahájeno. Eh, víme, jak to Skutečně je to v rámci té obálky, kterou máme k dispozici. Uvědomujeme si, že je třeba pokročovat rychle a vytvářet také základní moduly, eh, které tady umožní určitou druhou kolej a to bude ta kolej toho spojení, společenství, aliance, slučování, infrastruktura zároveň je jich zabezpečení a to se může udít samozřejmě v rámci toho soukromo-veřejného spojení. Tento rok chceme mít také evropskou legislativu, která by se týkala veškerého řetězce našich hodnot, což by samozřejmě mělo znamenat také přidanou hodnotu. V tomto řetězci budou Eh, malé a středně velké podniky hrát a již hrají naprosto zásadní úlohu. Eh, když se podíváte na jednotný trh, eh, Tady si velice dobře uvědomujeme 85 malých středně velkých podniků tedy a je třeba, abychom je sensibilizovali, abychom jim poskytli nezbytné informace, ale to je součástí eh, veškeré té digitální strategie, kterou plánujeme v oblasti mm, jaksi celého průmyslu. To je tedy zcela zásadní aspekt zohlednění malých středně velkých podniků. A taky možná jeden bod, a tady bych chtěl, aby si skute- abychom si všichni uvědomili, co děláme. Eh, řeknu to svými slovy, i když to jistě mm, sdílíme všichni. My jsme prvním kontinentem, eh, který který si klade otázky v této souvislosti a nemáme ještě všechny odpovědi. Na to upozornila paní Gebhardt. My si uvědomujeme, že to prostě je eh, jaksi eh, pochod dopředu, krok po kroku a ten musíme absolvovat společně. A my tady máme tuto vůli pokračovat na této cestě společně na základě spolupráce, kterou vám navrhujeme a Možná já jsem přesvědčen, že to bude trvat zcela jistě alespoň jednu generaci, ale už tady dochází k pokroku. Ale proč? No, protože tady je naléhavost taky. Naléhavost proč? Už jsem to řekl. My eh, jsme skutečně čelíme obrovské vlně údajů v těch posledních deseti, dvanácti letech došlo k jejich obrovskému shromaždění, ale my musíme zabezpečit, aby byly využívány k užitku našeho průmyslu a našich občanů. Ale na to je zapotřebí vypracovat strategii a na té pracuje naše kolegium naprosto jasným způsobem. nejsme přeci samotní, kteří to dělají na planetě. Máme tady dvě koherentní strategie na úrovni celého kontinentu. Na jedné straně snižování uhlíkové stopy a na druhé straně nové strategie sdílené v oblasti umělé inteligence. Eh, pokročujeme eh, v práci na legislativě v tomto novém digitálním prostoru. Takže nedomnívejte se, prosím, že ten zelený faktor by eh, nebyl přítomen v těch těch našich strategiích, které vypracováváme. A my máme tu ambici, zhruba řečeno, že eh, se budou eh, zmnožovat eh, údaje, ale zároveň snižovat ta uhlíková stopa. A budeme jediným kontinentem, který to chce dělat. Máme proto odpovídající nástroje a chceme dát proto nezbytné investice. Ještě poslední bod, který je stejně významný a věřte mi, my o této otázce hodně diskutujeme a přemýšlíme a to se týká aplikací s tím větším rizikem. Mm, zatím prostě jsme neviděli, že by v jiných zemích, které jsou okolo Evropské unie, se o těchto otázkách reflektovalo. To jsou otázky eh, těchto algoritmů umělé inteligence, a můžeme nám říci, že možná, že v určitém případě eh, bude nutno na to hledět kriticky a když eh, bude třeba dodat nějaké plus pro nějaký sektor, pro nějaký produkt, pro naše občany. Možná, že bude potřeba eh, požádat o to, aby eh, eh, ten příslušný produkt byl skutečně vyvinut na základě evropské legislativy, kterou budeme mít v této oblasti. Víte, Eh, že tady se nepostupuje determinovaně, ale musíme proskoumat celý řetězec. Může to být nesmírně zajímavé. Eh, může tady být něco, co vyvinuli naše výzkumníci v Evropě, ale nebo výzkumníci prostě mimo. To musíme akceptovat, ale musíme kontrolovat Možná, že se nám řekne, že jsme protekcionističtí, ale budeme žádat, aby se v tomto digitálním prostoru dodržovala naše pravidla. Takovým způsobem, aby ti, kteří chtějí eh, něco dát na náš trh, eh, také dodržovali tyto hodnoty. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Poslední kolo řečníku. Máme tři tazatele. Když budete dostatečně struční, tak máte šanci na odpověď. Pan Sankanelli, děkuji pane předsedo a děkuji oběma pánům komisařům. Já budu skutečně velmi stručný a pokusím se ušetřit čas. Já jsem pozorně naslouchal sdělením eh, komisařů a také jsem eh, pečlivě pročítal vaše sdělení a když jsem pak četl závěry, eh, kde se praví, že digitální technologie jsou sice velmi eh, pokročilé, ale jsou pouze nástrojem, které nemohou vyřešit všechny naše problémy, tak s tím naprosto souhlasím. A hm, chtěl bych eh, toto propojit s ještě jinou poznámkou ze včerejška kde se praví, že umělá inteligence není ani špatná, ani dobrá sama o sobě, ale e, vše souvisí nebo je podmíněno jejím využitím. A v této souvislosti chci položit otázku. Je na bíle dní, že e, umělá inteligence e, jako taková může být pozitivní, že má své kladné stránky? Pokud umožní další rozvoj eh, konkrétní, tedy eh, lidské osobní inteligence jako výsledek eh, myšlení, logiky, k čemuž jsou schopni, nebo čehož jsou schopni pouze lidé. A zcela souhlasím s tímto závěrem. A z toho vyplývá moje úvaha. Eh, jak eh, se máme postarat o to, aby lidská inteligence stále ještě přesahovala umělou inteligenci a byla jí nadřazená, tak aby etika zůstala tím vše eh, rozhodujícím. Ehm, to je, myslím, to důležité, mm, na co musíme pamatovat, protože základním problémem je z zásadní koncepce eh, lidství, tak jak se utvářelo vlastně po století. Eh, v Evropě máme civilizaci, kde je eh, v centru člověk a zajímalo by mě, jak hodlá komise tváří v tvář této důležité práci, která je před ní, brát v potaz eh, možnosti, které má. Eh, takže jak chcete se postarat o to, aby všechny tyto věci, to znamená technický rozvoj umělé inteligence, zůstaly ve službách člověka? To je něco, co jsem vám chtěl jaksi dát na cestu. Existuje ostatně i zpráva o umělé inteligenci a digitální revoluci. Na té zprávě se vlastně ještě pracuje a bude to pro vás důležitý pracovní nástroj. Děkuji. Budu hovořit nyní chorvatsky. Vážený pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové. Základní právo člověka eh, je právo na ochranu jejího základních eh, dat a také máme další svobody, jako svoboda cestování a tak dále. My máme nyní v Evropě město, to je Londýn, není součástí EU, ale tam jsou na ulicích všude kamery. To znamená, že lze sledovat všechny lidi a rozpoznávat obličeje. Je tam, jsou tam kamery s vysokým rozlišením, které také vyžadují poskytují vysokorychlostní servis. A tady se využívají cloudy, které jsou um, um, umístěny na hardwareu. A většinou tento hardware je mimo EU tak, aby se respektovala práva, pak musíme mít legislativní úpravy, tak, aby bylo možno uh, um, uplatnit sankce. Každý poslanec Evropského parlamentu má dva tablety, které jsou však vyroběny mimo EU. Je to také používá se tady software, který je vyroben mimo EU. A ukládání dat na těchto serverech povede k tomu, že nebudeme moci respektovat lidská práva a také práva cestování, jestliže nebudeme finančně podporovat na vývoj našeho softwaru a hardwaru. My musíme umožnit společnostem v EU, aby vyvinuli eh, takový software a hardware, který budeme moci používat. Čína má své aplikace, oni nepoužívají providery. To se týká také Ruska. To znamená, že my musíme zabezpečit, aby evropské společnosti vyráběly software a hardware, musíme je finančně podporovat, musíme také vytvořit finanční rámec pro tuto činnost. Já vás žádám, páni komisaři, abyste napnuli síly tímto směrem. Pane Mandrsi. Děkuji vám. Eh, justice a vnitřní trh jsou uhelným eh, kamenem eh, našeho systému a vy jste, myslím, velmi důležití komisaři, pomáháte nám a Evropské unii přežít do budoucna. Domníváte, si, domníváte se, že mm, Evropská liga mm, mistrů mm, přežije, pokud by vlastně každý tým musel dodržovat jiná pravidla. Já jsem jsem žil několik let v Německu, pak v Belgii, v Nizozemsku a všude platila jiná pravidla. Ehm, museli jsme je dodržovat. A já se přimlouvám pro méně legislativy, ale plně harmonizované legislativy. Myslíte si, že je správné přistupovat ehm, k jednotnému trhu, ale bez jasné legislativy není možné podnikat. A myslíte si, že je možné přesvědčit radu? Děkuji vám. Děkuji, pane Mandersi. Další řečník. Pane Bretone. Máme pět minut k dispozici i tlumočníky už jen. Budu stručný, abychom si rozdělili čas s kolegou panem Reindersem. bylo nyní zcela zřetelně eh, řečeno i panem Zankanelim, že vše musí stát ve službách etických úvah a eh, to ve službách člověka. A tím jsme byli vedeni i eh, při práci na Bílé knize. To bylo naše východisko. Proč? Už jsem to vysvětlil i v předchozí odpovědi, protože chceme, aby to, na čem spočívají naše evropské hodnoty, našlo pokračování i v nových technologií. Potřebujeme nová pravidla a nové právní předpisy, aby byly tyto hodnoty pevně zakotveny. Mohu něco říci o propojení mezi umělou a lidskou inteligencí? Myslím, že je nešťastné říkat umělá inteligence a to vede také k mnoha zmatením. Lidská inteligence je eh, stále ještě eh, mnohem pokročilejší než eh, ta umělá, jakkoliv je tato už rozvinutá. Pokusím se to říci vlastními slovy. Jde o to, že například se dítě naučí novým rolím, novým mezilidským vztahům. Dítě je formováno svým okolím a tady už se dostáváme do oblasti neuronových eh, spojů. A v informatice jde také o vytváření různých spojů a propojení, ukládat je do paměti. To budou vlastně první odpovědi, které, na kterých budeme pracovat. A tady jsme ještě velmi vzdáleni od lidské inteligence. Budu to sledovat velmi bedlivě, ale jsem přesvědčen, že člověk stále ještě si zachová kontrolu nad věcmi. A to také chceme. Právě v kritických oblastech chceme, aby člověk měl v konečném důsledku eh, rozhodující slovo. Před 30 lety jsme začali provádět první analýzy krevních testů. Eh, to už nyní dělají roboty. A poté se na to ještě dívají eh, eh, lékaři. Lékaři to prověřují a oni pak mm, dávají zelenou, eh, jestli to lze použít nebo ne. Takovéto kontrolní struktury potřebujeme i v jiných oblastech, aby mm, vlastně v posledku vše ještě jednou zkontroloval člověk ten musí stát na konci každého hodnotového řetězce. K základním právům ještě řekne něco kolega. A vy jste, pane Mendese, řekl něco o malých a středních podnicích. Věřím, že se o ně zasazujete. Já také. Nechceme samozřejmě přijímat nebo vytvářet další právní předpisy. Konec konců se držíme zásady one in, one out a chceme vše zasadit do správného rámce k malým a středním podnicím vám mohu pouze slíbit, že se budu snažit o úlevu pro ně. Děkuji. Děkuji eh, za to, že jste se vyjádřili eh, k eh, našim úvahám. Faktem je, že budeme muset více pracovat na prosazování obou legislativ na evropské úrovni. Pokud jde o um, směrnicích, tak například GDPR, první aktivita e, komise bude implementace legislativ napříč Evropou a s stejný výklad. My jsme už vedli diskusy s národními orgány, například o e, datech, a to tež bude i ve vztahu k umělé inteligenci prosazování a stejný výklad napříč Evropskou e, unii. Nevím, jestli se nám hned zajist, podaří zajistit harmonizaci, ale prvním prvkem a krokem bude korektní implementace. Vy jste tady hovořil eh, také o možnosti narušení toho života na základě kontroly, eh, kterou eh, si vynutí umělá inteligence. Já už jsem hovořil o tom, že je třeba například si uvědomit, že v té otázce rozpoznávání obličejů již existují pravidla, která je třeba dodržovat. Pak se tady hovořilo o dvou problémech. Jakým způsobem postupovat tak, aby evropské podniky stále více vyvíjely umělou inteligenci na základě údajů, které se budou čím dál tím více sbírat? A na druhé straně by měly kapacitu zorganizovat o umělou inteligenci skutečně za zohlednění toho humánního, toho lidského aspektu. A mm, to je to, co chceme podnítit v rámci vývoje aplikací, abychom skutečně tento lidský aspekt ponechali v srdci, v jádru celého tohoto rozvoje a proto je třeba také kontrolovat využívání těch příslušných nástrojů. To si uvědomujeme. A je to tedy přístup, který se bude rozvíjet pravděpodobně z roku na rok, protože samozřejmě to <laughs> nebude e, okamžitě uděláno s definitivní platností. E, sektor umělé inteligence v Evropě musíme skutečně vždy spojovat s tímto humánním aspektem, to znamená boj proti diskriminaci, dodržování, zachovávání lidských práv, e, odpovědnost a tak dále. Znovu říkám, lidský aspekt zůstává zůstává ve středobodu naší pozornosti při postupu úpravy, jak nakládat s těmi aplikacemi. Je třeba a my také očekáváme reakce zúčastněných stran, eh, protože eh, doufáme, že ty zúčastněné strany nebudou pouze eh, ty obvyklé zúčastněné strany jako podniky, ale že tady budeme mít zástupce malých středních občanů, ale také individuálních občanů, kteří si uvědomují svou odpovědnost. A e, možná, že i vy e, na, v parlamentu zorganizujete nějaká slyšení, kde pozvete přímo i občany. My na komisi to chceme udělat, protože umělá inteligence je velkým tématem pro veřejnost a já se domnívám, e, že tady můžeme pokročit v diskuse e, e týkající se kapacity našeho vývoje umělé inteligence za zohlednění etiky, která musí zůstat základem. Děkuji vám, děkuji vám také kolegové za stručnost, protože tímto způsobem jsme opravdu mohli vést široce založenou debaty. Já také děkuji oběma komisařům za skvělé a angažované odpovědi. Já předpokládám, že v těchto výměnech názorů budeme pokračovat a chtěl bych vás pozvat na strukturovaný dialog v dubnu tohoto roku. Žádný další bod nemáme. Další schůze se bude konat 18. března 9 až 12.30, 14.30 až 18.30 a pak 19. března 9 až 12.30. Děkuji vám, nashledanou.